Krásný dobrý den, podíváme se hned na bod 11 týkající se pracovních podmínek v oblastech, které představují vysoké riziko vykořišťování, což je velmi důležité téma. Tlumočníci vás informují, že začíná třetí týden pracovně právního sporu, který se týká jejich nových pracovních podmínek jednostranně jim uložených. Navzdory mnohým ústupkům z naší strany administrativa se nepokusila na nás kontaktovat, aby se náš problém vyřešil. Navzdory tomu tato schůze nebude žádným způsobem ovlivněna tímto konfliktem. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Takže abych mezi námi přivítala pana profesora Remka Brokera, profesora korejských studií z univerzity. Plajdeno, paní Omaju Ortegi odpovědnou mm, z e, odborového svazu pro kulturu Comisiones e, Obreras, což je zástupkyně španělských odborů. Potom tady máme Giuseppe Juliana z Evropského hospodářského sociálního výboru. Máme tady k dispozici na tlumočení krom všech jazyků, kromě bulharštiny, chorvačtiny a rumunsky. E, každý přednášející bude mít na 10 minut čas dámy a pánové, a potom eh, budeme mít opět to kolo otázek poslanců a vašich odpovědí, pakliže budou existovat nějaké otázky ze strany poslanců. No, snad to nějaká bude. Takže dám okamžitě slovo panu Brückerovi. Prosím. Sì, buonasera a tutti. Solo una considerazione, era un... Děkuji, přeji vám všem krásné odpoledne. Toto je veřejné slyšení kterého by se měli účastnit i kolegové poslanci. Já tedy musím říct, že je mi trapné, že jsem zde sama. Omlouvám se tedy. Mám pocit, že toto není eh, správné chování vůči osobám, které zde se na slyšení dostavily jako naši experti. Měli bychom to tedy na to jasně upozornit, je to závažný problém. A je třeba tento problém řešit nějakou, eh, nějakou konkrétní akcí. Já osobně se nezajímám o usnesení. Já chci slyšet odborníky, jak budou hovořit o realitě, o skutečné situaci v členských státech, o tom, jak je možné je zlepšit. Například v Itálii některé, někteří lidé skutečně žijí v podmínkách otroctví. A neboť mají práci, která není spojena svými žádnými právami. Tito lidé trpí a já se ještě jednou omlouvám za všechny ty poslance, kteří zde nejdou. Děkuji. Já naprosto sdílím váš názor a já, co, eh, co by předseda této schůze, rovněž se vám velice omlouvám. Bohužel to takto nebylo plánováno. Já osobně v 15.30 budu muset odejít eh, do výboru, který se věnuje terorismu, kde jsem rovněž koordinátor, takže já se velice omlouvám, že budu muset odejít a velmi se omlouvám za to, že tady nejsou poslanci, když hovoříme o takto důležitém tématu. Riziko vykořišťování existuje v Itálii, ve Francii, téměř ve všech členských státech Evropské unie. A já nyní i hned předávám slovo panu Brekerovi. Um, thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji především za pozvání, abych ehm, promluvil o tedy přiznaně exotickém tématu ehm, o pracovních podmínkách a vykořišťování ehm, v Evropské unii, zejména pokud je o azijské pracovníky. My jsme na tom pracovali už dlouho a já se pokusím to shrnout do tří významných eh, bodů. První bod, který bych chtěl zdůraznit, je, že všichni tito pracovníci, zdá se, jsou eh, legálně přítomní v Evropské unii. To znamená, že mají pracovní víza a pracovní povolení, což eh, samozřejmě by mělo přispět k potírání eh, vykořišťování, co by praxe, která neexistuje nebo by neměla neexistovat. Dále pak pracovníky DPA se nacházejí na úrovni tedy v ehm, prostoru Evropské unii, zejména z Polska a ehm, tady se přizpůsobí, přizpůsobují místním podmínkám. Ehm, všichni jsou vlastně pololegální anebo ilegální s legálně vyhlížejícími konstrukcemi pracovních starů vztahu. Celkový počet těchto pracovníků jsme ještě nedokázali stanovit a zejména je to důsledkem toho, že jsme neměli zatím přístup k statistikám, které nám členské státy měly již poskytnout, ale v podstatě tak neučinili. Uh, Faktem je, že tito eh, pracovníci DPA mají pracovní eh, víza i povolení, komplikuje obrázek, protože jsou tady tedy různé konstrukce, například mzdové a subdodavatelské, ale Jsou to také lidé, kteří mají místní podmínky, které uplatňují nebo využívají i subvence EU e, a e, na základě toho, nebo to jsou podniky, které využívají nebo zneužívají e, jeho korejské pracovníky. Často jsou to mezistátní dohody mezi místními členskými státy a DPAK. Uh, A to mě opět přivádí k dalšímu bodu. Legální bez ohledu na eh, tyto pracovníky. To, co se s nimi děje, je nelegální, protože, jak všichni víme, DPAK je autoritární a diktátorský stát a eh, ti eh, pracovníci, kteří jsou sem posíláni, nemají žádné ehm, spolurozhodování v tom, co se s nimi děje. Zjistí to, až když sem přijedou, jim vzat pas, pas nemají finanční prostředky, nemají smlouvu a nemohou říci ne k čemukoliv, co eh, jim je přikázáno. Třeba když pracují 16 nebo musí pracovat 16 hodin eh, denně, nemohou proti tomu protestovat, nesmí používat internet, nesmí číst noviny, nesmí hovořit s místními lidmi. Nemají volbu, než eh, poslechnout a často se pohybují ve skupinách, mm, drží se pohromadě jsou velmi dobří pracovníci, protože nenamítají a nikdy nic čemu um, nic neodmítnou a nemají pracovní účty a v podstatě nikdy nejsou placeni eh, finančně pouze eh, v naturálích, například eh, cigaretami. Obvykle tady zůstanou tři až pět let, někdy i déle. Pracovní podmínky jsou nebezpečné až tak, že někdy lidé i umírají a často eh, si přivodí eh, zdravotní potíže severokorejský stát, který eh, je odpovědný za tyto osoby, nikterak nepřispívá k investicím na zajištění ochrany eh, zdraví nebo bezpečnosti při práci. Je to něco, co je také ilegální uvnitř EU, a to je vývoz sociálního, politického, ideologického systému útlaku této země. Tyto pracovníci pracují ve skupinách eh, na jednom místě 30, 40, 80 a musí eh, vlastně eh, podlehat stejnému režimu jako v Severní Koreji. To znamená, musí se hlásit k režimu, musí být lojální k režimu, musí například být sebekritičtí, musí snášet vše, um, čemu jsou vystaveni a tak dále. Zjistili jsme obecně, že většina těchto lidí pracuje 12 až 16 hodin denně, když něco musí být ukončeno dokonce i 24 hodin. Jsou to například svařeči eh, v loděnicích nebo ve stavebním průmyslu. Je to nebezpečná práce a když se člověk unaví, tak samozřejmě se eh, snadno mm, eh, stanou nehody nebo úrazy Evropa je místo, eh, kam mnozí chtějí přijet i ze Severní eh, Koreje a mm, přijíždějí sem, ale sami zanechávají doma rodinu, tedy eh, manželku a děti a ti jsou doma jako rukojmí pokud by se tito lidé v Evropě rozhodli dovolávat se svých práv, jako zaměstnanci třetí země v EU, například, eh, že by se eh, připojili k, Evrops, eh, pardon, k odborovému hnutí nebo by dali výpověď, tak by jejich rodina doma tím utrpěla. A tím se dostávám k třetímu bodu a vlastně poslednímu. Máme již opatření napříč EU k potírání zneužívání práce a vykořišťování. A jedná se Eh, tedy vzhledem k tomu, že tito občané třetích zemí se zde nacházejí vlastně na základě nelegálně získaných pracovních víz a také eh, povolení eh, k práci, nemělo by eh, být příliš těžké proti tomu zakročit. Kdyby inspektoráty práce plnili svoje úkoly, tak by určitě ehm, se da, bylo snadné zjistit, že dochází k porušení mezinárodních smluv, ale často zjišťujeme, že inspektoráty práce nemají pravomoci v těchto věcech zasahovat dosáhnout. Eh, uvalují pouze pokuty, které jsou spíše symbolické a poté vše pokračuje tak jako předtím. To je první scénář. Pak druhý scénář, který eh, vidíme, nebo jsme zaznamenali po zveřejnění první zprávy v roce 2016. To vyvolalo velký mediální rozruch politický eh, tlak byl vyvinut na pracovní inspektoráty. My jsme zjistili, že na straně jedné okolnosti, na základě kterých tito lidé pracovali, zůstaly stejné. Byli vykořišťováni, museli um, pracovat um, um, dlouho, asi uh, šest dnů týdně, nemohli, neměli nárok na Eh, nemocenskou, nemohli eh, dát výpověď, nebyli odměňováni eh, řádně, asi pouze 50 euro měsíčně pobírali a byli také trestáni za neposlušnost. To vše pokračovalo a současně existovaly zprávy pracovních inspektorátů, podle nichž bylo všechno v pořádku, protože tam se kontrolovaly pouze eh, papírové skutečnosti. Eh, a podle těchto papírových skutečností bylo všechno v pořádku, protože se jednalo o legální pracovní povolení a legální legální víza. Pracovní inspektoráty totiž nikdy nenavštívili místa, na kterých se odehrávalo toto vykořišťování, takže vznikly vlastně dvě paralelní reality realita těchto lidí, občanů třetích zemí, kteří nemohou odejít, musí plnit příkazy svých nadřízení, ať už jsou to občané EU, anebo úředníci, eh, funkcionáři Severní Koreje a pak ta papírová realita eh, inspektorátu práce, která vypovídá o tom, že všechno je v pořádku, protože tito lidé mají víza a pracovní povolení. Mám už jenom 30 vteřin, ale faktem je, že je zde ještě um, více zneklidňující perspektiva a to je tato. Pracovní povolení a víza, která vydávají státy, členské státy EU, jsme ji zkoumali a nyní jsme zjistili, že tady jsou eh, také občané Severní Koreje s dlouhodobými eh, eh, vízy, respektive pracovními povoleními a tady vůbec nevíme, kolik těchto osob se zde zdržuje. Pokud mají dlouhodobý status nebo trvalý pobyt, pak s jsou e, vlastně vyňati ze sankčního režimu EU a OSN a vůbec nevíme, kolik jich tady je. Myslím, že můj čas e, vypršel. Děkuji. Děkuji, pane profesore. Myslím, že jste klidně mluvil, mohl mluvit ještě trošku déle, ale já bych navrhl okamžitě, e, abychom znesli otázky. Mají-li kolegové otázky? Poté? Dobře. Já mám otázku. Tito lidé řekli, že mají pracovní povolení legální. Vy jste řekl, že oni pocházejí eh, do práce 12 až 16 hodin denně. A teď se podívejme na modifikaci směrnice o vysílání pracovníků, kde zprostředkovatelské agentury mají možnost verbovat lidi z celého světu, například ze Španělska do Francie. Vaše studie je jistě velice zajímavá, ale já bych chtěl, aby se kočka označovala jako kočka. Z jaké členské státy tyto Koreán, Korejci přicházejí a kdo je zaměstnává? Et via quelle agence intérimaire? Eh, prostřednictvím zprostředkovatelské agentury. Um, je to velmi komplikované schéma, v němž máte severokorejské smíšené podniky v členských státech, eh, které mají své zaměstnance interně pak jdou eh, k zprostředkovatelským agenturám, které je zaměstnávají jenom na určitou dobu, ovšem za mm, specifických podmínek a potom je pošlou ke společnostem, kde vykonávají opravdovou práci. To znamená, že mm, vlastně za zaměstnavatel neplatí toho dělníka, ale tu zprostředkovatelskou agenturu. A když jdete na úřad práce, tak ti samozřejmě budou adresovat se k tomu původnímu smíšenému podniku. No, abych byl upřímný, já si nejsem vlastně zcela kdo je zaměstnavatelem těchto lidí. Co? A... Falešné. Takže neznám přesnou odpověď na vaši otázku. Ano. Samozřejmě tady je nebezpečí, že se prostě nezohledňují ty subdodavatele druhého, třetího grádu. Takže teď poprosím paní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 en, eh, además viene, Hele. viene en razón de sustituir. Kromě toho, eh, tady jsou nahrazovány typy práce na částečný úvazek. Eh, zhruba před osmi lety se aplikovaly stejné podmínky práce na pobočky jako na mateřskou společnost. A tady právě, jak už jsem o tom hovořila, narušují vlastně ty původní tradiční vztahy, zejména tyto podniky nabízející a poskytující multifunkční služby. A proto je naléhavé, abychom se věnovali tomuto modelu, aby byla udržená kvalita práce. A teď jsme v období určité eh, hospodářské obnovy, ale musíme to využít také pro naše pracovníky. Děkuji. Merci, madame. Děkuji vám. Eh, taky jste měla k dispozici trochu více času, ale Neznepokojte se, vy jestli jste po levici, máte asistenty parlamentních skupin, které velice pozorně naslouchají tomu, co říkáte a vše si zaznamenávají, tak toto vše bude předáno dál, když jste zde momentálně poslanci nejsou a máte tady také představitele našeho výboru, které vám, kteří vám také velice pečlivě naslouchají a to, co říká, já jsem zapomněla vaše jméno, omlouvám se. Ale je tady taky jeden z těch, který připravuje revizi směrnice o vysílaných pracovnících, který vidíme, že je to důležitý problém. Vykořišťování se neomezuje pouze na vysílání pracovníků, jak jsme viděli. Tedy pokud má někdo nějakou otázku, stále ještě ne, já osobně otázku položím, je to taková poznámka spíše. Mě velice zajímalo v vaším přednášce to vykořesťování žen sektoru, což ukazuje, že jistým způsobem, pokud ženy pracují, tak to není proto, že chtějí pracovat, ale proto, že potřebují peníze. A paní Moran Šartě právě přichází, my zde vítáme, ona byla koordinátorkou pro změnu směrnice o vysílených pracovnících a zdá se, že tady vidíme, eh, že tady se odhrává jakási organizovaná prekarizace práce přímo v Evropské unii nad rámec textu zákona, který upravuje mobilitu pracovníků. To je ten hlavní leitmotiv Evropské unie. Takže pokud byste chtěl na toto zareagovat, vykořišťování cen, mně se to nelíbí. Me alegra especialmente que haga este comentario. No, mm, jedno z polí mé profesní kvalifikace souvisí s analýzou podmínek rovnosti žen na trhu práce a také rozvoj všech těch aspektů, kterými by podniky mohly umožnit, aby byl, aby se uzavíraly mezi podniky a zaměstnanci a zaměstnankyněmi takové smlouvy, které budou zohledňovat rovnost eh, genderovou. Zahájili jsme s tím v roce 2007. Nemůžeme říci, že by se nám podařilo dosáhnout jaksi již objektivních výsledků. Jak už říkám, tehdy jsme čelili velké hospodářské krizi, která kromě od ideologických rozdílů, které samozřejmě mm, se vyskytují v naší společnosti, v níž v současné době žijeme. Je to téma, které velice často bylo popíráno a nebo jaksi dáváno do pozadí před jinými věcmi, které údajně měly prioritu. Ale všechny druhy práce tady mají e, ještě nedostatky a proto odbory ve veškerém kolektivním vyjednávání zdůrazňují <clears throat> tuto nezbytnost genderové rovnosti, zejména pro určité kolektivy v práci, která je ohrožena vykořišťováním. A je to proto, že oni jsou ženy, kdo tam pracují. A kdyby prostě tady fungovala genderová rovnost, tak by to bylo bývalo, fungovalo jinak. Byly to ženy které neměly odpovídající nebo neměly stejný přístup ke kvalifikaci, protože neměly takový přístup, jako měli muži pro rozvoj podobných profesních kvalifikací. A to souvisí prostě právě s tím rozdílem genderovým. Já myslím, že vlastně to je hlavní odpověď na vaši otázku. Merci, madame. Děkuji vám a nyní na 10 minut bude mít slovo pan Deering, což je odpovědný na trestní právo v agentuře pro základní práva se sídlem ve Vídni. Máte slovo. This one. Sorry. Um, Především děkuji za pozvání. Je to skutečně skvělá příležitost přiblížit vám naši práci a vůbec na nás nijak nepůsobí skutečnost, že některé, některé řady jsou prázdné. Eh, my rádi mluvíme ke každému a s každým. Toto je velmi choulostivý přístroj. My jsme zkoumali závažné případy, eh, zneužívání práce již několik let a já budu hovořit o takzvaném SELEX, to znamená závažném pracovním zneužívání a od začátku chci e, říci, že se jedná o kriminální formy zneužívání práce. To znamená formy, které jsou natolik vážné, že e, je lze kriminalizovat v členských státech. E, Tímto se zabýváme již několik let. Má to právní základ naše práce, to je eh, základní charta nebo charta základních práv, kde je zákaz otroctví a otrocké práce a také je tam zakotveno právo na slušné pracovní podmínky v článku 31. Kromě toho je zde důležitá sekundární legislativa, která to upravuje eh, je zde celá řada sekundárních právních předpisů, od směrnice pro vysílání pracovníků až po práva oběti a tak dále a také zákony o pracovní době a tak dále. Eh, co se pro nás ukázalo být velmi důležité, je směrnice o sankcích, protože v článku 9 v směrnici o sankcích pro zaměstnavatele je povinnost pro členské státy kriminalizovat určité formy, které jsou mimořádně eh, vlastně vykořišťovatelskými formami zneužívání práce. Je tam i definice těchto forem a odkazuje se tam na lidskou důstojnost. To znamená, toto jsou formy vykořišťování, které se dotýkají nebo porušují lidskou důstojnost. To jsou ty nejzávažnější. My jsme napřed zveřejnili naši první zprávu o závažném vykořišťování bylo to založeno na asi eh, šestistech eh, rozhovorech eh, s dotčenými osobami, 270 případových studiích a 24 skupinových diskusích a celé řadě situací, které jsme zkoumali. Chtěl bych eh, zdůraznit také to, že asi stěžení problém, který jsme identifikovali, je existence rozsáhlé bezstresnosti. To znamená, že závažná, závažné zneužívání, kriminální formy zneužívání eh, práce se eh, dějí, aniž by se něco stalo, aniž by tedy to bylo trestáno. A jsou zde tři důvody této beztrestnosti, je to tady uvedeno, nedostatek efektivní kontroly, nedostatek proaktivního vyšetřování ze strany policie a nedostatek cílené podpory obětí. To znamená, oběti nejsou podporovány, pobízeny, aby se obrátili na policii, aby tyto případy hlásili. V první zprávě jsme zdůraznili sektory odvětví, které jsou mimořádně náchylné na tyto případy. Písmena jsou velmi malé. Prvním sektorem je zemědělství, lesnictví, rybolov, pak stavební průmysl, pak máme ubytování, potravinářský průmysl, dále domácí pracovníky, eh, dále různé oblasti eh, eh, zpracovatelského a výrobního průmyslu. Tady jsme tedy uvedli některé oblasti, kde jsme zaznamenali obzvlášť mnoho případů závažného zneužívání. Nyní eh, završujeme druhé kolo výzkumu, který, nebo které povede ke třem publikacím. První publikace, publikace o domácích pracovnících byla vám již elektronicky rozeslána. Druhá zpráva se zaměří na to, jak jsou prováděny inspekce eh, pracovišť a jak jsou organizovány a proč nejsou cílenější a efektivnější. To bude eh, zveřejněno v září a pak mm, eh, v druhé polovině loňského eh, příštího roku bude zveřejněna rozsálejší zpráva. Tady jsme vedli rozhovory pouze s pracovníky, zatímco v první fázi jsme vedli rozhovory s experty, profesionály, nyní jsme tedy vedli rozhovory s pracovníky a například první průzkum, který byl zveřejněn o domácích pracovnicích, je založen na 51 rozhovoru eh, domácích pracovníků, kteří byli vykořišťováni. Tady vidíte členské státy, které byly vlastně předmětem zkoumání toho druhého kola výzkumu. V prvním kole to bylo 21 členských států, v druhém kole pouze 8. Druhé kolo výzkumu, jak jsem řekl, shromažďuje informace od pracovníků, kteří byli vystaveni vykořišťování a obnáší to různé typy pracovníků, to znamená vyslané pracovníky, sezónní pracovníky, domácí pracovníky, také pracovníky EU. E, tak tady máme velký počet interních migrantů, například e, z Bulharska do Francie anebo z Polska do Irska a podobně. Tak, takže migranti v rámci EU. Všechny tyto rozhovory se týkají um, období 2014 až 2017. Toto je mapka zemí původu těch vykořišťovaných pracovníků a vidíte v modré barvě pracovníci z členských států EU. Jaké je zaměření našeho výzkumu? Je to identifikace rizikových faktorů a lepší pochopení faktorů, které mm, pohánějí vykořišťování a mm, to souvisí také s lepší organizací pracovních inspektorátů, jak by měli lépe pracovat. A také jsme vedli pohovory s pracovníky o tom, co si myslejí, by se mělo dělat jinak a jakou podporu by očekávali, co by je podpořilo v tom, aby tyto případy hlásili policii a vůbec, aby je zveřejňovali více. A nyní k první publikaci, kterou jsme zveřejnili minulý pátek o domácích eh, pracovnicích. Zjišťujeme, že v rámci domácí práce se vyskytují obzvlášť vážné formy vykořišťování. To znamená, že z 51 mm, pracovníka, kteří byli eh, předmětem rozhovoru, mm, zaznamenali mnozí ponižující eh, zacházení a degradující za, eh, zacházení, které porušuje důstojnost, včetně sexuálního zneužívání, fyzického násilí ze strany zaměstnavatele. To ovšem není typické. Bylo by nesprávné, kdybychom se eh, domnívali, že vykořišťování je něco jako nucená práce nebo že je to něco, co, k čemu dochází pod pohruškou násilí, ale pokud je o domácí pracovníky, tam eh, nacházíme zejména tyto formy eh, zneužívání. Samozřejmě jsou tam dlouhé pracovní hodiny, neplacená práce, o víkendu sedm eh, pracovních dnů týdně, samozřejmě velmi nízké platy nebo odměny a to zjišťujeme ve všech oblastech Eh, nutnost pracovat přes časy, nedostatečná odměna. To není specifické pro domácí pracovníky. U domácích pracovníků eh, zjišťujeme, eh, skutečně dlouhodobé zneužívání mnohdy i léta. Naše práce spočívá nejenom ve výzkumu, ale také v poradenství těch, kteří by mohli v této věci něco změnit a také nalézt eh, řešení. Tady několik jednoduchých rad. Například eh, existuje nedostatek účinných inspektorátů práce, a jedním eh, krokem eh, vpřed by bylo například to, kdyby všechny členské státy EU eh, podepsalo a ratifikovalo umluvu Mezinárodní organizace práce mm, o domácích pracovnících. A to by byla, byl takový základ pro inspekce které by byly prováděny eh, v domácím prostředí, ehm, což zatím není možné bez souhlasu ehm, majitelů vlastně toho ehm, domácího prostředí nebo domova, kde jsou pracovníci zaměstnání. Rizikovým faktorem je také nedostatek podpory nebo nedostatečná přístupnost eh, k podpoře to platí i eh, v jiných typech eh, zločinnosti, například sexuálního násilí nebo eh, zneužívání dětí. Toto je obzvlášť složitá oblast, jak z právního hlediska, tak i z faktického hlediska. Znamená to, že bychom potřebovali dobře vybavené a také velmi dobře vzdělané, podpůrné, kvalifikované Eh, odborníky a služby. Další rizikový faktor je, že mnozí pracovníci, kteří pracují v domácím prostředí, neznají svá práva, neví, na koho se obrátit, od koho získat informace. Takže myslím, že na zvýšení povědomí eh, těchto pracovníků o svých právech by také byl krok vpřed. A už eh, uzavírám. Ano, samozřejmě pracovníci v určitých ekonomických oblastech čelí zvýšenému riziku eh, vykořišťování. Právě jsem tedy zmínil domácí pracovníky a reakce by měla být zakotvena eh, v zákonech a měla by být eh, brána v potaz celá tedy oblast zákonodárství a je také nutno Eh, vzít v potaz eh, rady a názory odborníků, ale také postižených osob samotných. Je nutno také si uvědomit, že cílem má být také umožnit um, osobám, které byly podrobeny vykořišťovány, vykořišťování, aby mm, mohli promluvit, aby se mohli obrátit na eh, policii a aby také eh, získali kompenzaci, tedy aby se jim dostala eh, náhrada a očkodnění odškodnění eh, za eh, příkoří a aby tedy eh, měli přístup k právu a spravedlnosti. Děkuji. Děkuji vám, pane Dýringu. Nejdříve, než přenechám své místo, já musím jít na výbor TER, přenechám své místo paní Ageja, která se jak si velice milá, laskavě se ujme mého předsednického místa, až budu muset odejít. Já musím říct, že to jste řekli je velice významné. Mě šokovaly ty, ty agrese, ty beztrestnost, zejména v oblasti práce v domácnosti. Vy jste tady udělali dobrý dobu definici toho sektoru, které se to týká, hovoří se také o členských státech. A týká se to spíše té západní části než té východní části členských států. Rovněž jste hovořil, a s tím já mám největší problém z toho z toho, jak tedy vypadají ty lidé, o kterých jste se ptali, ten panel těch eh, osob oslovených a ty statistiky. Ehm, já z toho vidím, že tady to propojí s tím, co řekl pan profesor Brecker. Tady to vypadá, že ta kapacita inspektorátu práce, aby mohli nějakým způsobem účinně zasáhnout, eh, a tady je důležité, aby to výbor zohlednil, Eh, tedy ty inspektoráty práce mají málo prostředků. Jak je tedy vybavit lepšími prostředky? Děkuji. Děkuji a já vám naslouchám a poté budu muset odejít. Eh, Smím-li okamžitě odpovědět. Samozřejmě inspekce práce to je klíčové musíme působit na to, aby inspekce práce pracovala, protože pak, když to nebude existovat, nemohou řešit, nemohou následovat řešení. Už jsem se zmínil o tom, že v září zveřejníme takovou malou zprávu, která se specificky zaměří výlučně na to, jak organizovat inspekce práce aby byly schopné objevovat, identifikovat situace, která mají kriminální povahu, kriminální formy vykořišťování, eh, což musí mít své důsledky. A samozřejmě, že to souvisí se spoluprací inspektorů státních eh, um, soudců, zadních zástupců, promiňte, a také policie. Lauro? Bien, merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. A nyní dávám slovo panu Giuseppe Giuliano. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, vážená paní předsedkyně. Já budu používat svůj jazyk, či respektive náš mateřský jazyk, italštinu, neboť mám možnost hovořit italsky. Rád bych tedy využil této příležitosti a chci říct, že nejsem vůbec necitlivý vůči vašim příspěvkům, vůči těmto uvahám, reflexím, které se týkají nucené práce. Mohl bych se možná pouze omezit na to, neboť jsme ve výboru pro sociální otázky, omezit na to, abych vám představil jistá stanoviska, eh, například našeho výboru ES když jsme na tom pracovali s Evropskou komisí, ale neudělám to. Já se spíše soustředím na to centrální téma a celé to zasadím do kontextu. Všichni řečníci to, myslím, analyticky velice dobře zarámovali a tady se také odkazuji na kolegyni Amaya Otaegi. I já pocházím ze světa odborů, neboť Evropský hospodářský a sociální výbor to jsou živé síly ekonomiky, které tam jsou zastoupeny. Jsou tam jak zaměstnavatele, tak zaměstnanci. Je to silný výraz občanské společnosti, náš výbor. My vlastně svým způsobem uchopujeme ty zásadní fenomény, které existují, například ten velmi závažný fenomén nucené práce. Ano, a když vám naslouchám, je to pravda. Není zde příliš mnoho poslanců, ale to vše bude předáno dán, dál těmi, kteří dnes zde přítomní jsou. Oni budou eh, poslance informovat. A proto bych rád ještě podotkl, že je třeba, abychom utvořili silnou alianci, zejména s Evropským parlamentem, tak, aby byly zohledněny veškeré problémy, o kterých nyní uvažujeme veškerá ta témata. Musíme podporovat jak tu, také tu poradní práci, kterou máme my jako EHSV, tak, abychom v tom celém institucionálním schématu Evropské unie dokázali propůjčit organizacím, které jsou živoucími sílami ekonomiky silnější slovo. Týká se to nás všech. Všech eh, nás se týká fenomén nucené práce. To, o čem se hovořili, v aktuální době je absurdní. Proč vůbec musíme o něčem takovém hovořit? My se vždy chceme odvolávat na konvence Mezinárodní organizace práce. To je pro nás jaksi jádro té problematiky. Víme, že umluva 29 a 105, to jsou umluvy Mezinárodní organizace práce, které se právě týkají nucené práce. Jedna je z roku 1929 a druhá z roku 1975. Nucená práce. Tehdy požadovali nucenou práci státy, na to se reagovalo. A co se děje v poslední době, nyní? Zejména v soukromém sektoru se šíří nucená práce v důsledku globalizace, migraci, migrace neformálního listinového hospodářství a globální dimenze zločineckých sítí a týká se to mimo jiné i našich zemí, evropských zemích. My jsme vypracovali stanovisko, které po nás požadovala komise. Náš výbor, naše komise REX se k tomu vyjádřila, to je komise, která se zabývá zahraničně politickými otázkami. A E, e, e, a tady stačí stano- pouze citovat z našeho stanoviska a zároveň také můžete kdykoliv od nás příslušný dokument obdržet. Na co my se zaměřujeme? Kam cílíme? My jsme zdůraznili tento problém, problém těch základních úmluv, které je třeba dodržovat. A v jádru našeho stanoviska se eh, odvoláváme na směrnici z roku 2011. a která by se mohla stát jakýmsi protokolem přidatným k umluvě eh, MOP z roku 2000, eh, číslo 29. Také se to týká obchodování s lidmi, prevence ochrany obětí, indem, odškodnění, trestní stíhání obchodníků s lidmi, těch převaděčů tedy tady celá řada možností, které již máme ve stávajícím evropském právu. A pokud Evropský parlament se chopí tohoto tématu, této možnosti mít takovou tu přílohu umluvy 29, mám tím na mysli legislativu z roku 2011, pokud parlament tedy toto využije, neboť Evropský parlament nemá e, pouhou poradní funkci jako náš výbor. Evropský parlament má mnohem rozsáhlejší pravomoce. A nyní hovoříme o malých lidech, kteří pracují v průmyslu 4.0. Například pan ministr Schäuble to, zmi- Schäuble, Schäuble to, to zmiňoval. A velice e, se, to, e, se o tom hovořilo také v Davosu. Hovořilo se tam o nových milionech pracovních míst, které vzniknou právě v oblasti průmyslu 4.0. Ale dále 7 milionů pracovních míst se ztratí. To bude výsledek. Výsledek bude, konečný výsledek bude, že se ztratí 5 milionů pracovních míst. A tady terorizujeme ten pracovní svět tím, že říkáme, tato pracovní místa se ztratí, budou pryč, budou zrušena. Ale skutečný problém spočívá v tom, že v dnešní době máme 80 milionů dětí, které pracují, malých dětí. A tyto děti provádí otrockou práci. Je to nějaká krásná práce. A veškeré tyto analýzy těch eh, osob, které byly citovány předřečníky, referenty, veškeré tyto studie jasně toto prokazují. A hodnota Evropské unie není v tom, aby nic nedělala. Evropská unie musí jednat. V tom spočívá její hodnota. My jsme tedy přišli s naším návrhem, s naším stanoviskem, předložili jsme o komisi, Komise také má k dispozici studii, takže uvidíme, co si tedy co zohlední komise z našeho stanoviska. Ale nestačí pouze říci, že 80% našich stanovisek je potom zaintegrováno do evropské legislatury. Abychom mohli skutečně vše toto zrealizovat, pragmatickým způsobem k tomu přistoupit, potřebujeme politickou akci. Máme tady stanovisko o nehlášené práci, stanovisko o obraně práv migrantů, máme stanovisko o čer, práci na černo, o zapojení soukromého sektoru, o sociální účasti. A to, co chybí, to je jakási koherentnost mezi veškerými tyto stanovisky, mezi veškerými těmito politickými aspekty. A tu, té můžeme dosáhnout pouze, když tady budeme mít silnou politickou iniciativu Evropského parlamentu. Z hlediska due diligence a sociální odpovědnosti podniků. To je dobrá věc, jistě. Ale dokud nedořešíme migrační politiky, dokud nebudeme mít jasnou reakci od členských států, tak dojde k výbuchu, k explozi velice znepokojivého fenoménu. A pokud chceme, aby evropský sociální model přežil, musíme jednat. Já se omlouvám, pokud jsem přistoupil k tomuto tématu příliš emocionálním způsobem, ale zdá se mi, že pokud Paní předsedkyně se omluvila za nepřítomnost ostatních poslanců. Eh, musím říct, že mě, mě to, mě se to velmi dotklo. Já si, já si skutečně velice přeji, aby vše, co se zde zazní, zaznělo dnes, přešlo dál a mělo to nějaký konkrétní dopad v Evropsk- v politice Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji, pane doktore eh, Juliano. Myslím, že tady už máme několik podnětů, abychom zahájili eh, diskusy na základě úvah, které jste nám nabídli i dat, které jste nám nabídli a eh, i návrhů, které eh, bychom měli vzít za své, pokud jde o eh, naši práci spoluzákonodárců a asi bychom se měli snažit i o větší ctižádost eh, v naší práci. Často jsme to viděli u těch slavných eh, trialogů a vůbec u institucí eh, vídáme, že práci parlamentu je nutno posílit. Ale napřed má slovo paní Elizabeth Moran Šartě. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji vám za toto slyšení, za jeho zorganizování. Já musím říci, že si dělám mimořádné obavy na evropské úrovni po té, co jsem pracovala na té směrnici o vysílání pracovníků. Z toho, jak tady chybí údaje které bychom měli mít dispozici. My máme částečné údaje, ale kolik a práce je skryto? Možná, že jsme objevili pouze část ledovce, ale chceme-li reagovat politicky, mohli bychom jít daleko dále, domnívám se, ve způsobu, jak zmapovat realitu toho, co se dnes přesně děje. To je úplně stejná, stejný problém eh, jako ve směrnici o vysílání pracovníků. Máme jenom nějaká přibližná data, ale rozhodně nemáme reálné údaje o celkové situaci. Mm, čili naprosta absence údajů protože například práce v domácnosti neumožňuje podchytit všechny údaje, které by byly mimořádně významné, aby mohlo dojít k politické reakci. A první otázka, kterou vám kladu, je, co můžeme my všichni společně učinit proto, aby tato skrytá data, tyto skryté údaje se vyjevily ve světle světa, abychom mohli politicky reagovat. Druhý bod. Také si dělám mimořádné obavy, co se týče genderové otázky. Otázka mužů a žen My tady děláme hodně na úrovni Evropy, na úrovni rodin, aby se nám podařilo umožnit stejný přístup ke vzdělání dívek a chlapců. 61% eh, studentů vysokoškolek s diplomem jsou ženy. A když se ale podíváme, jaké ženy jsou oběti, jak jsou ženy oběti v těch sektorech, o které jste viděli, tak tato čísla jsou daleko významnější. Máme tady vlastně úplné obrácení toho vztahu muž-žena. A nemůžeme tady používat prostě ty a srovnávat ty údaje vysokoškolských absolventek, kterých je více než polovina, ale nemůžeme to srovnávat či přenášet na tu oblast té prekérní práce. Například práce v domácnosti, to jsou ženy, které jsou zejména oběťmi. Také sem patří problematika dětí. Eh, to je třeba uvědomit si, že je naprosto nutno zrušit dětskou práci. Vy jste nám tady dal číslo 80 milionů dětí pracuje, ano? No ale to by nám nemělo jaksi zavírat oči před tím, co se děje v Evropě, protože když se hovoří o 80 milionech dětí, které pracují ve světě, každý z nás řekne ano, to se děje někde jinde, ale ne u nás. Ale u nás taky, protože to je určitá konfrontace s realitou, ale to je prostě nedostatečné zaměření a nebudeme mít politickou reakci, dokud nebudeme mít k dispozici dispozici zmapovanou situaci na základě, zmapovanou na základě konkrétních údajů. Třetí bod. Pro mě tedy. To je skutečnost, že protože tady máme co dočinění se skrytým systémem, neexistuje žádná ochrana i když jaksi v pojmech práva nebo v legality by tady byla ta, ta možnost v takovém a v takovém členském státě dochází eh, k nedostatečnému využívání možnosti zásahu ze strany policie a justice. A domnívám se, že tady je třeba odhodlaně říci, že neexistuje žádná sociální oblast, která by toho byla ušetřena. Žádná sociální oblast není v tomto sektoru ušetřena. Ano, inspekce práce ano. Ale víte, inspekce práce, já souhlasím s tím, potřebujeme více inspekcí, ale inspekce práce se snižuje, když prostě působíte v mezinárodním prostředí a máme souděti, kteří jsou vysíláni či kteří prostě odcházejí do jiné země. Protože tady máme co dočinění s nezdělováním údajů z jedné země do druhé. A proto bych ráda připomněla, že návrh komise je tady týkající se vytvoření mezi tedy Evropského úřadu práce. Protože to by bylo velmi významné pro zabezpečení komunikace na evropské úrovni. Na každý pád. Není to úmysl pouze, kterým se to vyřeší. Politika může nebo začne jednat, až když bude konfrontována s jasnou, zmapovanou realitou. A vy jste také poukázali na to, že dokonce i na podnicích dochází k běžnému vykořišťování uvnitř Evropy, eh, která samozřejmě přesahuje podniky, existují tady. Také situace vyhranění západ kontra východ. Vidíme to konstantně v případě vysílaných pracovníků a té skryté práce. A domnívám se, že tady je třeba věnovat velké prostředky pro to, abychom vyvolali jasnou politickou reakci jak na evropské úrovni, tak na úrovni jednotlivých členských států. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, děkuji paní kolegyně Moral Šartě a teď má slovo kolega Lopes na pět minut. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, já se chci zeptat na ty připomínky, které tady zazněly a děkuji také za to příležitost, kterou tady máme abychom v Evropském parlamentu a v Evropské unii se snažili na základě návrhu směrnice, který předložila komise, zajistila minimální podmínky pro pracovní místa. Víte, že sociální pilíř, pilíř pro sociální práva, který byl schválen nedávno, bylo to na podzim minulého roku, začlenuje také vůli začít rozvíjet legislativu odpovídající tu máme teď na stole, budeme o ní diskutovat a dokonce dnes dopoledne jsme o tom diskutovali v tomto sále. Máme tu směrnici o podmínkách práce. Tady to vidíme jasně jako příležitost, jak zregulovat všechny tyto fenomény tak škodlivé, které vidíme na, ve světě práce. Práce na částečný úvazek, prekérní pracovní vztahy, osvč, práce v digitálních platformách. A to všechno vede k zrůstající nejistotě a nedostatečné ochraně a to potom souvisí s daleko závažnějšími problémy, než je pouze nejistota v životě pracovníků když tady máme tuto příležitost, jak nahlížíte na tuto iniciativu? Co si myslíte, že bychom měli dělat my eh, pro řešení? Eh, protože chceme diskutovat o eh, jasném konkrétním návrhu, který musíme jak se dohodnout v příštích měsících. A teď jeden z nástrojů, které jsme používali v 20. století, abychom zajistili rovnovahu v pracovně právních vztazích, to bylo kolektivní vyjednávání. A vlastně na to také eh, se poukazovalo nezbytnost zvýšení platů, a to bylo také cílem kolektivního vyjednávání. A proběhly pracovní reformy v posledních letech takřka v celé Evropě, které takřka všude oslabily eh, postavení pracovníků, čili jak jaké nástroje bychom mohli využít nad rámec těch sociálních otázek, kde musíme samozřejmě zajistit minimální ochranu, ale jak využít nástroj, na ochranu těch, kteří pracují v těchto nových oblastech trhu práce, které sebou nesou naprosto nové fen- fenomény. Grazie al collega Lopez. Děkuji kolegu Lopezovi a než um, učiním i já několik úvah, stejně tak jako uh, členka výboru pro zaměstnanost. Eh, jsem plná emocí, to se mě eh, zatím ještě v tomto výboru nestalo. Eh, využiji času, abych sdělila své úvahy. Já vám jsem ovšem velice ráda, že jménem výboru pro zaměstnanost mohu zástupce Union Provençal FAF eh, pozvat, přiví, eh, tedy přivítat a že přijeli eh, na pozvání kolegy Didie. Jsou přítomní v sále a chtěla bych těmto hostům jménem poslanců a členů tohoto výboru poslat naše pozdravy vítejte u nás doma, u vás doma, protože Evropský parlament je vlastně eh, domov nás všech. Pak bych také chtěla vyzvat komisi, aby se vyjádřila k dnešnímu tématu a to v osobě pana doktora Pereiry, ale jak jsem avizovala, nejdříve bych eh, chtěla učinit několik poznámek eh, a úvah jak k této problematice. Skutečně mi to velmi leží na srdci, protože si vzpomínám právě, mm, když jsem byla zvolena do tohoto parlamentu eh, před bezmála čtyřmi roky, došlo k setkání nás koordinátorů výboru pro zaměstnanost a já jsem chtěla o tomto problému hovořit, totiž v Itálii stále ještě přetrvává nucená práce nebo otrocká práce a vzpomínám si, že mm, bylo obtížné tehdy použít přeložitelný e, pojem a mm, vůbec není snadné o této problematice hovořit. Jde o problematiku, která se dotýká nejenom Itálie, ale je bohužel součást mnoha jiných zemí a mnohdy se to spojuje pouze se zemědělstvím, které eh, je asi eh, nejvíce postižené, je tam asi nejvíc osob, eh, které jsou dotčené, postižené od otroctvím, ale jsou zde i jiná odvětví, například stavebnictví, um, pohostinství um, a tak dále eh, které se hodí k vykořišťování. A tady nacházíme i živnou půdu pro ilegální nábor pracovníků a má to skutečně zničující dopad na ekonomické a e, sociální e, na ekonomický a sociální e, charakter společnosti. Jsou to lidé, kteří nemají žádnou ochranu, žádnou sociální ochranu a žijí ve spirále z níž se eh, nedostanou ven. A způsobuje to škody obecně. A kromě toho existují ještě další problémy. Podle dat dnes víc než v minulosti se to vykořišťování přesouvá eh, směrem k ženám. Zejména ženy eh, jsou oběti nucené práce a současně eh, jsou ženy nejvíc postiženy prostitucí a i děti a mladiství jsou vykořišťovány, zejména eh, v letní sezóně v některých sektorech. A vznikají velké škody. Je to tak, jako když eh, se hodí kámen do jezera a ten, eh, ta škoda se stále šíří dál a dál. V Evropě se odhaduje, že asi 880 tisíc osob pracuje eh, mimo normálních transparentních praktik nebo pracovně právního vztahu bez eh, jakýchkoliv záruk eh, pracovně právních a obrat, eh, který takto vzniká, činí asi 25 eh, miliard. To znamená, 25 miliard je z ilegální zisk, respektive ilegální obrat, který je generován eh, vlastně tímto vykořišťováním a tichým utrpením eh, lidí, o nich se nehovoří. Hovoří se možná o nich pouze, když někdo umře, když umře nějaká žena na eh, poli nebo eh, v nějakém regionu Jižní Evropy, umře z vyčerpání, z přepracování. A pouze tehdy si připomeneme tento fenomén, který tady stále existuje. Zákony, které se vztahují na tento sektor, prostor, a e, které tomu mají učinit přítrž, e, zdá se, nejsou dostačující. Dnes máme směrnici z roku 2009, ale její ustanovení jsou sotva uplatňována. Jde o to, že koneční uživatelé zprostředkování těchto ilegálních pracovníků mají být e, pohnání k odpovědnosti. Faktem ale je, že e, oběti jsou často e, svými vykořišťovateli zastrašovány e, a údaje jsou často um, otřesné. Hovoříme například o mzdě, která činí 20 euro denně um, za um, pracovní dobu, která často činí 15 hodin eh, denně, denně a někdy je odměnou um, třeba jenom láhev vody nebo um, něco málo k jídlu. a provize, ne, které eh, dostávají zprostředkovatelé této práce od eh, obětí, eh, vlastně jsou mnohem vyšší a musí je hradit právě oběti. I ty zprostředkovatelé musí být proto, i ti zprostředkovatelé proto musí být trestáni a to přísně. V Itálii v trestním zákonníku v roce 2001 eh, je eh, tato skutková podstata již eh, zahrnuta a jsou tam i trestné sazby v určité výši, jak trest odnětí svobody, tak i peněžní pokuty, ale my musíme tady jednat ještě mnohem více a přísněji a musíme také přísněji kontrolovat a také musíme ulehčit eh, byrokratickou zátěž agenturám tak, aby vznikl spravedlivější trh. Víme, že možností není mnoho. A chceme-li zjistit, kdo je vlastně postižen, není to snadné. Není ani snadné zjistit, jak zavést kontrolní mechanismy. Je nutno eh, nasazovat eh, intenzivně inspektory práce a tak dále. Takže zbývá mnoho práce, ale eh, my se snažíme zasahovat i v případě problému žen, zejména v zemědělství máme otřesná čísla. Asi 15 tisíc žen je tam nasazováno jako otrokyně a stejně tolik žen pracuje na jihu. Tato čísla prostě ani nelze interpretovat. Potřebujeme prostě opatření, rychlé nástroje, efektivní reakce. Zákony na národní úrovni eh, rozhodně musí být rozšířeny, eh, musí být samozřejmě ehm, identifikovány a potrestány agentury, které které provádějí nábor těchto osob a musíme také zavádět cíle na opatření na evropské úrovni. A tím se dostávám k závěru a uděluji slovo nyní zástupcům komise nebo zástupcí komise, buď panu Pereirovi, anebo komukoliv, kdo se chce ujmout slova. Prosím. Uh, thank you, Madam Chair. My name is Rudy Dolary. I'm the deputy, deputy head of unit. Děkuji mnohokrát. Já jsem zaměstnán v DG související s mezinárodními a sociálními záležitostmi. Co se týče těch korejských zaměstnanců, to je velice vážná záležitost. My si to velice uvědomujeme. Komise je v kontaktu s některými členskými státy v tomto tématu, ale já bych měl také otázku na pana profesora Brokera, protože Evropská rada nedávno vydala zákaz pro členské státy Evropské unie, aby dávali pracovní povolení korejským dělníkům. Takže moje otázka je, co pak se to nerespektuje, tento zákaz? Je s tím nějaký problém? A pak dvě připomínky k práci v domácnosti a směrnici o převaděčství. Eh, co se týče práce v domácnosti, tady Evropská komise doporučila členským státům, aby podepsali úmluvu Mezinárodní organizace práce pro práce v domácnosti a mm, mm, zatím ještě to ne všechny státy ratifikovali a, a také jsme doporučili členským státům, aby ratifikovali ještě dodatečnou dohodu a my eh, jsme spoji, se spojujeme s členskými státy, kde mm, prostě by eventuálně mohl být nějaký nesoulad a organizujeme schůzku jsme mezi Mezinárodní organizací práce členskými státy v záležitosti bezpečnosti práce a práce v domácnosti. Třetí věc převaděčství a nucená práce. I tady Evropská unie velice podporovala práci příslušných organizacích na práci nového protokolu z roku 2014 o nucené práci a my jsme bezprostředně tedy vyzvali členské státy, aby to ratifikovali co možná nejdříve a více než polovina členských států už to ratifikovala a další jsou připraveni to ratifikovat. A to je skutečně významný protokol a my doufáme, že to bude znamenat také změnu v legálním systému. Ono to jde ruku v ruce se směrnicí EU o převaděčství. To je velice významný dokument, který také má velkou podporu v dialogu, mm, v diskuzích o těchto otázkách. Eh, pana profesora Brukera se chci zeptat na ty ne korejské zaměstnance. Tak já jsem myslel... Vasquez will continue on the internal dimension. You want to do it now? Okay. Prego. Merci, madame la présidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych rád zdůraznil, že vykořišťování v práci existuje tak, jak to několikrát eh, tady popisovali řečníci ve všech oblastech. A samozřejmě někdy se to týká čistě národní situace. Já zde jsem jako osoba, která má na starosti vysílání pracovníků a dobře vím ze své pozice, že ta situace, i když je tam nadnárodní prvek, eh, či se tam směšuje, je mnohem komplexnější komplexní obrázek. A je důležité, abychom dobře odlišovali, co je vlastně zdroj. Toto není zdrojem problému. I když na tom se ten problém projevuje a komplikuje se ti. Samozřejmě kontroly ty jsou zásadně v národní kompetenci. Eh, pokud bychom měli nadnárodní kontroly, no tak kontroluje se, to není, kontroluje se tedy v té zemi, kde se práce odvádí, to je ta hostitelská země, ale tady potřebujeme mnoho informací, a ty informace naleznete ale pouze v té zemi původu pracovníka. Pro inspektory práce, zejména v oblasti vysílaných pracovníků, ta výzva spočívá v tom, jak spolupracovat s národními orgány té země původu. Což skutečně situaci velmi komplikuje ale my jsme to chtěli právě umožnit právě směrnici, kterou jsme přijali v roce 2014. To je ta směrnice, která se tý, týká výkonu vysílání. A tam je právě i povinnost, která se týče, týká inspekce. Je tam celá řada opatření v rámci administrativní spolupráce mezi členskými státy. Zejména tam máme lhuty, které třeba dodržovat, lhuty pro reakci takovýchto národních orgánů, pokud někdo se na ně obrátí, tedy zejména ten členský stát hostitelský. Toto samozřejmě nevyřeší veškeré problémy, ale zejména v oblasti vysílání je to zásadní. Zásadní je, abychom se dostali do situace, kdy národní orgány dvou členských států spolu budou hovořit, budou kooperovat a jednat jedným směrem. Paní Moran Chartier zmínila Evropský agenturu pro práci, to je taková návrh, se kterým přišla komise. My jsme se snažili takto tím zlepšit spolupráci mezi národními orgány členských států, že bychom zavedli takový systém, společný systém pracovních inspekcí. To by byl, myslím, důležitý příspěvek eh, v tomto sektoru. Také bych rád zmínil platformu o hlášen, prohlášenou práci. Často tady bylo zmíněno, že ta vysílaná práce je velice často nehlášená. A tato platforma od té doby, co byla nastartována, e, a to bylo před nedávném, již vedla k výsledkům konkrétních, nebylo jich málo a tady se nám podařilo jaksi spojit experty členských států. Oni takto sdílí svou expertízu, zkušenosti, dobré praktiky. A zejména se to týká toho, co zmiňovala paní Morán Šartě, totiž ta otázka údajů. Tomu se tedy věnujeme a já jsem tady chtěla zmínit tyto elementy, kde podle mě je důležité, aby to takto zde zaznělo. Děkuji vám. Děkuji. Takže máme čas ještě na jedno kolečko našich řečníků. Navrhovala bych, abychom postupovali v opačném pořadí, anebo jak si sami přejete, dvě až tři minuty na osobu, abyste mohli dát odpovědi na připomínky anebo případně vyvodit závěry z toho, co eh, právě uvedla komise. Začneme panem doktorem Julianem. Děkuji. Já tedy začnu a využiji tuto příležitost eh, proto, abych poděkoval komisi za její příspěvek. Musím říci, že tam zazněly zcela jasné elementy, také co se týče té povinnosti komise kterou přebírá dáma, která již opustila sál z Evropského parlamentu, hovořila o významu kolektivní kolektivní vyjednávání, že je důležité, aby kolektivní vyjednávání měla ještě větší význam, neboť jsou nástrojem boje proti některým z fenoménům, o kterých dnes, dnes hovoříme a které také souvisí s nucenou prací. Veškerá práce, která byla již odvedena v některých zemích s cílem zamezit práci na černo a odhalovat ji tak, aby se zamezilo prekérním nejistým pracovním podmínkám. Toto vše je důležité, neboť máme mnoho situací, kdy pracovní poměr je nejistý, což opět ovlivňuje pracovní podmínky. A toto je centrální pro nás, tato problematika. Ještě jednou děkuji komisi a zdůrazňuji, jak důležité je eh, zohlednit naše akci, kterou budeme mít příští rok. Příští rok budeme slavit stoleté výročí Mezinárodní organizace práce. A Eh, to bude mít jistě silnou mediální odezvu, tomuto tématu se bude věnovat mnoho pozornosti. Já si myslím, že to výročí je důležité datum, neboť Evropská unie pomocí svých směrnic, pomocí své možnosti, mm, jak si dá 28 různých zemí do jedné lodi, také z hlediska ratifikace úmluv v oblasti pracovně právního práva. Proto je důležité, abychom se zaměřili na příští rok. Evropa zde může se hrát důležitou roli. Já vím, budou volby do Evropského parlamentu, ale navzdory toho eh, se domnívám, že bychom mohli i nové legislativní období zahájit právě i s ohledem na toto centrální téma. Také ve smyslu přežití evropského sociálního modelu. Děkuji vám. Děkuji, předsedkyně. A nyní má slovo pan Díring. Děkuji, paní předsedkyně. Především bych chtěl říci něco zcela eh, jasně. Bertrand Russell jednou řekl, že problémy moderního světa nejsou problémy eh, znalostí, ale problémy ehm, eh, dělání. Myslím, že to platí po 800 rozhovory, rozhovorech a 300 30 eh, skupin. Myslím, že jsme toho udělali dost a máme jasný a přesný obrázek o eh, zneužívání pracovníků v nejrůznějších odvětvích, eh, včetně domácích pracovníků. Co potřebujeme pochopit je, proč se nic neděje. Já jsem byl pozván na PowerPointovou prezentaci ředitelem policie v Rakousku a mm, tam my jsme tedy vytvořili prezentaci o této situaci a e, Zeptali jsme se také obětí, zda se e, kdy hlásili na, pole, na policii a oni nám řekli nikdy. A také nám pak řekli, že e, pak také jsme se obrátili na pracovní inspektoráty, které nám sdělili, že jejich starostí je situace na pracovišti, ale nikoli situace lidí samotných jejich úkolem není sběr informací nebo důkazů, které by pak eh, měly být zpracovány orgány činnými v trestním řízení. Takže eh, zatím skutečně ještě nestojíme oběma nohama na zemi. A to je také důvod, proč se tyto případy neřeší na soudech a proč vlastně oběti nemají žádný přístup ke spravedlnosti. To je problém. Je, to je totiž jediná úroveň, kde eh, může nějaká akce začít a týká se to také výběrových řízení. Měli jsme případ v Řecku, kdy došlo k stavbě silnice a tam eh, byly případy obrovského zneužívání lidí a přitom eh, ty finance na výstavbu pocházely od vlády. A kdyby se ale ale prokázalo, k jakému zneužívání tam dochází, tak by samozřejmě ty finanční prostředky musely být vládě vráceny. Ale faktem je, že v kontraktech eh, nebylo eh, nic psáno o zneužívání eh, pracovníků a o postihu za tom. Eh, takže se domnívám, že je nutno ještě mnohé učinit na úrovni eh, veřejného uvědomění a eh, vůbec povědomí veřejnosti. Lidé musí vědět, kde rizika existují a tady musíme ještě mnohé dohánět. Grazie. Adesso... Děkuji mnohokrát a nyní má slovo Maně Otekvi. Já naprosto souhlasím, protože už mnoho let se věnujeme tomu, jak zlepšit legislativu, aby nedocházelo k tomu, k čemu dokáží, dochází teď. Souvisí to hlavně s ženami, které pracují při sklizni jahod. 50 tisících přichází z Maroka i z jiných zemí, aby prostě sklízeli jahody. Měli jsme nějaký článek, ve, byl to v německých novinách týkající se sexuálního zneužívání a znásilňování a vzniklo veliké hnutí za to, aby si uvědomovala společnost, že třeba něco udělat, aby k těmto věcem nedocházelo. Čili mm, došlo k velkému pokroku, eh, co se týče osvěty a informací o tom, co se děje třeba se ženami v sektoru zemědělství. A to jsou všechno eh, ženy, eh, kterým nepomůže, když půjdou oznámit to vykořišťování, protože oni prostě jsou rekrutovány jenom při sklizni buď jahod nebo jiných ovoc, jiných druhů ovoce. Ale než vůbec mohou podat to oznámení a stížnost, tak už jsou dávno zpátky ve své zemi. Všechna ta témata týkající se sexuálního zneužívání násilí na ženách, to je všechno velice citlivé. Je také těžké to dokázat. A, a máme tady odborové svazy, které na to upozorňují a také upozorňují na zaměstnavatele, kteří to dějí, ale potřebujeme daleko více údajů, preciznější údaje, přesnější údaje k této situaci. A to, co říkal Javier, Děkuji mu za jeho zajímavé připomínky. Vlastně se všichni nacházíme tak trochu na stejné lodi, že já bych ti řekla zhruba toto. Domnívám se, že svět práce se mění takovým způsobem, že nástroje, které jsme používali doteď, už nám nebudou eh, nic platné, už nám nepomohou. A teď také ta definace. Co je to ten pracovník prostě? Máme tady pracovníka, zaměstnance a to prostě přesahuje hranice, stává se to stále difuznější, stále jaksi rozmazanější. Mm, e, to znamená, že ti, kteří e, vedou kolektivní vyjednávání, nejsou schopni postihnout vlastně veškerou tu komplexitu té situace. Musíme také pracovat pro nebo na úpravu, ty jsi se o tom zmiňoval, platy. Třeba paralelně pracovat například na minimálním platu, to je ve všech zemích Evropské unie nezbytné a řada států si to již uvědomuje. Ovšem tady je třeba vykonat ještě mnoho práce. To všechno jsou politické agendy takřka všech zemích. Mně je velice líto, že už tady není ta poslankyně, která se ptala na ženy, protože já bych bývala ráda na ní zareagovala, protože ona se zmínila o určitých potížích související eh, eh, s tím přeposíláním dětí z oblasti vzdělání a škol do práce. Ono to souvisí na jedné straně s tím, že vzdělání dívek a hochů se stále ještě liší. V roce 2018 stačí, když se podíváme na to, co studují. Ne jakou úroveň vzdělání dosahují, ale co studují. A pak vidíme, že jsme příliš ještě podrobeni těm kliše, těm stereotypům jaká, jaká práce se očekává od ženy, jaká práce se očekává od muže. A proto musíme také změnit v systému vzdělávání změnu přístupu tak, abychom byli schopni eh, říkat a dát k dispozici, že nám tu možnost výběru. Abychom mohli lépe překonávat ten rozpor, nebo tu ještě stávající propast. A zejména si musíme uvědomit, Chceme-li, neuvědomujeme-li si, že svět se stále více globalizuje, význam digitální společnosti, jeho hospodářství, musí mít děvčata samozřejmě přístup také k těmto technickým oblastem, protože neumožníme-li přímější přístup děvčatům k moderním i digitálním technologiím, budeme mít v budoucnosti zase další rozdíl mezi muži a ženami. Eh, Děkuji a na závěr má slovo ještě pan profesor Brojker. Děkuji. Děkuji také za otázku komise. Je to je velmi přímá otázka a doufal bych, že mám přímou odpověď, ale nemám. Zatím tady máme směrnici, která nepovoluje vydávání eh, pracovních povolení pro Severokorejce, ale trvalo nám, než jsme se k tomu dostali. Bylo to pozvolné a pokud vím, v roce 2017 jsme také zaznamenali případy vydání pracovních povolení navzdory této směrnici. A pak je tady problematika sankcí EU a ze strany OSN, ale přesto tady bylo určité období vlastně mm, promíjení mm, těchto sankcí. A je zde také problém dat, Navzdory eh, tomu, že tři eh, eh, roky o tom zkoumám a jsem občanem členského státu, je pro mě přístup k datům občí, obtížný a jsou to přitom veřejná data. Takže kromě zahájení soudního řízení je velmi obtížné Eh, dostat se i v Nizozemsku k datům, například imigračním datům. V Polsku je v tomto ohledu mnohem lepší politika. Nicméně máme zde ještě další problém. Když se podíváte na situaci eh, v Severní Koreji, jsem si jist, že eh, budeme čelit určitému zmírnění sankcí před koncem roku Určitě severokorejští pracovníci budou moci pracovat na celém světě i v Evropské unii a to nás vrátí k původní situaci, kdy eh, severokorejští pracovníci budou vlastně vystaveni na milost zdejším zaměstnavatelům. Plně podporují eh, oba dva předřečníky, ale je zde mírný rozdíl oproti severokorejským eh, pracovníkům. Tady to není velmi mlhavé. Máme informace, víme, co se s nimi děje, víme, že nemají eh, pracovní smlouvy, víme také, že nemají bankovní účty na vlastní jméno, což by mít měli podle evropských nařízení. Takže v tomto případě, a bude to znít asi velmi naivně, je to věc vynucování, provádění zákonů. To by nám mělo pomoci dostat se k cíli, ale v realitě jsou věci jiné a ne tak jednoduché. Ale to, co jsem já viděl, například pokud je o vydávání víz pro severokorejce, eh, tak eh, to pokračuje i poté, co příslušné vlády řekly, že už nebudou vystavovat víza. A přesto, když se podíváte na jejich statistiky, eh, pokračovali ve vystavování víz. Nemám proto žádné vysvětlení a myslím, že to je něco, na co mohou odpovědět pouze ty dotyčné vlády, ale to eh, říkají statistiky. Jestli to je v rozporu s se směrnicemi EU, to Nevím, já nejsem právník, není to otázka, na kterou mohu s konečnou od, platností odpovědět. Ale navzdory mediální pozornosti, navzdory otázkám eh, nadneseným v tomto Evropském parlamentu, vykořišťování severokorejských pracovníků v Polsku a v jiných zemích pokračuje. I když musím říci, že jsme uzavřeli určitý projekt a poté jsem se už nevrátil na ta místa a nekontroloval jsem to. Mohlo se to změnit. Doufám, že se to změnilo, ale přesně to nevím. Dobře, děkuji. To byl poslední příspěvek. Chtěla bych poděkovat všem řečníkům, zejména našim hostům, expertům, kteří nám usnadnili pochopit, osvětlit podrobnosti tohoto tématu a shromáždění výboru EMPL se tedy chýlí ke konci. Příští schůze se koná 28. června od 9. do eh, půl jedné zde v Bruselu. Já vám děkuji a naviděnou.